Následujícím bodem našeho programu je společná rozprava o změně společné obchodní politiky. A nejprve má na čtyři minuty slovo paní zpravodajka Gvistutrovol. Trovol. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, milí kolegové, jak všichni víte, činnost parlamentu, eh, co se týče obchodní politika i v oblasti komitologie, více zapojena do spolurozhodování a to se týká nyní nového režimu aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a v tomto důsledku musí být nastolená řada nařízení v oblasti obchodní politiky a musí být přizpůsobena novému právnímu rámci. Tento velký balíček, známý jako Omnibus 1, obsahuje více než 20 nařízení, mimo jiné antidumpingové nařízení a nařízení proti subvenční po dlouhém um, zákonodárném postupu a dlouhých třístranných jednání a vyjednávání jsme se již v červnu dohodli na politickém kompromisu. Nebyl to žádný jednoduchý proces, ale na jeho konci jsme dosáhli dobré řešení. Dovolte, abych zdůraznila jenom několik elementů. Za prvé, Až do posledního okamžiku byla role členských států v nařízení o antidumpingovém postupu sporná. Rada chtěla členským státům odepřít právo spolurozhodování eh, to, pardon, zaručit ve právo spolurozhodování informovanosti, to se jmenovalo InfoPlus, ale Evropský parlament, který chtěl eh, mít zachována svá práva v rámci interinstitucionální rovnovážné pozice, více zapojen. Evropský parlament tedy žádal, aby se členským státům nedával status, který by šel přes rámec současného statutu quo. A v návrhu komise vůbec nebylo zjevné, jak má Evropský parlament mít posílenou roli vyplývající z Lisabonské smlouvy. Za druhé, parlament ve vyjednávání úspěšně prosadil na rozdíl od požadavků komise, aby antidumpingové a antidotační postupy byly prodlouženy na 18 měsíců. Zůstalo to u současných 15 měsíců a v mých očích je to důležité proto, že když má být uveden v život nějaký antidumpingový postup, je třeba mít právní jistotu, je třeba, aby člověk věděl, na čem je. Za třetí. A v souvislosti s dalším nařízením je třeba, aby nalezený evropský kompromis v otázce, v otázce Jižní Koreji se stal příkladem pro další antidumpingové sunsetové doložky. Postup se koná výlučně u Pardon, dochází k jasné aplikaci při již definovaných rozhodnutí. Jeden postup nemůže tvrdit něco jiného v jednom postupu nemůže tvrdit něco jiného rada a v druhém komise. Když se podíváme do těch souhrných návrhů omnibusu, existuje tady potřeba zlepšit postup ke konzolidovanému znění za zohlednění všech změn. A čitelnost textu je třeba zlepšit. A proto by komise do roku 2014 měla předložit konzolidované změní. Kromě toho bych ráda upozornila na spojení mezi omnibusem a modernizací ochrany odporu, což je zpráva kolegy Kristofiela. Omnibus 1 obsahuje celou řadu změn v postupech k antidumpingovému nařízení, antidotačnímu nařízení. A my jsme jenom přizpůsobili postupy, ale nedotkli jsme se jádra ochrany obchodu, protože tato ochrana obchodu je důležitá a má být přenechána modernizaci příslušných nástrojů. Mohu závěrem říci, že můžeme být spokojeni s dosaženým kompromisem a doufám, že dosáhneme široké podpory v plénu při hlasování. Ještě jednu větu, milý pane předsedo, dovolte, abych poděkovala všem, kteří se účastnili vyjednávání komisi a především svému kolegovi Jarkovi Lightfriedovi, protože jsme projednávali dohromady Omnibus 1 a Omnibus 2 ve velice kolegiální spolupráci. Byla to velmi příjemná práce. Děkuji vám za to, že jste si mě vyslechli. Děkuji vám, paní Quistud. A teď má na čtyři minuty slovo další zpravodaj, pan Leichtfried. Děkuji vám, pane předsedo. Nebudu rádi uh, eh, um, eh, mluvit německy, protože španělštině by mě nikdo nerozuměl a to by pak nedávalo smysl. Jenom můžu opakovat komplimenty uh, paní Kirstout Rovold. Byl to uh, uh, velice příjemný případ spolupráce a uh, chtěl bych za něj poděkovat. A také bych poděkoval dalším kolegům, kteří spolupracovali, zejména těm, kteří Eh, nebyli jmenováni eh, sice spolupráci, eh, ty pracovníci sekretariátu výboru INTA, kteří zde odvedli hlavní kus práce. Tady konkrétně paní Mašikova a paní Okiv, Ty byly velice užitečné. Lisabonská smlouva vedla k tomu, že Evropský parlament eh, v záležitostech zahraničního obchodu se stal zákonodárcem nejenom eh, zákonodárcem, ale také eh, schvaluje smlouvy o zahraničním obchodu a Lisabonská smlouva vedla k tomu, že nakonec díky našemu zapojení má teď Evropská unie jinou obchodní politiku. A ti, kteří jsou proti Lisabonské smlouvě, jsou proti demokracii byrokratizaci a e, parlamentarizaci e, obchodní politiky. A to bylo špatné. A těm, kterým to není jasné, tak e, těm už asi nic nepomůže. A teď k záležitosti Omnibus 2. Eh, stalo se, eh, eh, že starý komitologický postup se po Lisabonské smlouvě změnil do moderního postupu, kdy může Evropský parlament značně spolurozhodovat. Trvalo čtyři roky, já si myslím, že to je příliš dlouho, ale bohužel nebylo možné to provést rychleji. Pro nás eh, bylo důležité eh, v eh, této konfrontaci s radou, v tom vyjednávání, aby u v aktu přeneseném pravomoci byly rozumné lhuty pro Evropský parlament, kdyby je mohl vrátit zpět. Dávali jsme pozor na to, a to pro mě bylo velice důležité, aby Evropský parlament při tom odmítnutí nejenom byl zapojen, ale aby byl zapojen už eh, při vzniku eh, příslušného právního aktu. Komise tady měla určité eh, pochybnosti, rada to měla pochybnosti, ale myslím si, že ty pochybnosti byly špatné tedy zmílené. Pokud známe ty argumenty předem, pokud jsme spolu zahrnuti při, do vzniku delegovaných aktů, tak na konci je snaží potom tomu říci ano a eh, celý ten proces je méně komplikovaný. A e, myslím, že e, určité naléhavé pravomoci komise jsou nezbytné, ale některé e, lze také spochybňovat. A i tady nakonec jsme dosáhli dobrého výsledku. Ctěné dámy a pánové, kolegyně a kolegové, doufám též, a tady se připojuji ke své kolegyni, že tato zpráva a tento zákon zítra si získá na plénu dobrou velkou většinu, neboť se tím dostáváme eh, o značný eh, kus vpřed v evropské legislativě. Možná eh, je to věc, která není zas tak zajímavá, ale způsobuje nebo vyvolává velkou práci, těžko se to řeší, ale je to nezbytné. Člověk potřebuje takovéhle zákony, aby Evropský parlament fungoval, aby fungoval evropský zákonodárný proces a aby nakonec v řadě oblastí obchodní politiky mohlo být dosaženo něčeho rozumného. A proto je dobré, že jsme k takovému to výsledku došli. Děkuji. Děkuji vám, pane Leichtfriede. Ve jménu komise má nyní slovo pan komisař Mimika. Thank you, President, honorable member. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Komisař de Kucht bohužel se musí účastnit ministerského jednání se svými uh, pacifickými protějšky. Uh, v reakci nejprve na to, co řekla paní Quistholterovol a pan Leichtfried spolu s předsedou výboru panem Moreirou. Chtěl bych nejprve všem velice poděkovat za spolupráci k této věci. Toto rozhodnutí by mělo upravit eh, podmínky evropské obchodní politiky s ohledem na nová ustanovení Lisabonské smlouvy. Jedná se o text, který předchází druhé, jedná se o doporučení pro druhé čtení a směřujeme tedy ke konci legislativního procesu. V souvislosti s trialogem a jeho výsledky 11. července Evropský parlament žádá o podpoření pozice ve druhém čtení. Text, který máte před vámi, plně odpovídá výstupům trialogu a je plně podporován také komisí podpořením eh, pozice rady v prvním čtení umožníte, aby oba akty vstoupily v platnost a mohly začít být prováděny. Jak si jistě vzpomínáte, eh, to, že jsme dospěli k tomuto bodu legislativního procesu, nebylo vůbec jednoduché. Trvalo nám to dlouho, možná až příliš dlouho. Trvalo to tři roky, které uplynuly mezi prvním návrhem komise a konečným vstupem v platnost. Zároveň také souhlasíme s tím, že bylo potřebné učinit celou řadu ústupků na obou stranách, aby bylo dosaženo kompromisu. Zároveň bych vás chtěl ujistit, že komise se snažila jednat co nejrychleji to bylo možné, proto abychom dosáhli tohoto bodu. Zároveň je ale také třeba říci, že přijetím obou nařízení Evropský rámec obchodní politiky prochází další důležitou změnou. Eh, v souvislosti s Lisabonskou smlouvou a pravidly, které upravují implementační pravomoce, jsme nastolili novou institucionální rovnováhu, která ošetří přijímání prováděcích aktů a aktů v delegované pravo, přenesené pravomoci v oblasti obchodní politiky. To je velký úspěch. Tím, že nastavíme tyto nové postupy, tak budeme e, mít možnost jednat rychle při provádění společné obchodní politiky a efektivněji napomáhat evropským hospodářským subjektům. Zároveň to zjednoduší naše rozhodovací procesy a díky tomu budeme moci jednat mnohem včasnějším a rychlejším způsobem a získávat větší důvěryhodnost na mezinárodním poli. Zároveň bych chtěl také potvrdit sdělení prohlášení komise v souvislosti s trialogem. Komise nyní přistoupí ke kodifikaci příslušných nařízení tím, že přijme dva balíčky omnibus. Jak bylo odsouhlaseno, tento proces by měl být zahájen nejpozději 1. června 2014. Budeme se snažit nadále zlepšit čitelnost nového právního rámce pro všechny zainteresované subjekty. Závěrem mi dovolte jménem komisaře de Kuchta ještě jednou poděkovat zpravodajům a celému parlamentu za jejich práci na této věci. Komise bude nadále konat a postupovat co nejrychleji, abychom zajistili včasné fungování tohoto rámce. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, a nyní budou hovořit řečníci ve jménu politických skupin. Za Evropskou lidovou stranou hovoří pan Kaspary na dvě minuty. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně, za prvé dovolte, abych srdečně poblahopřál oběma kolegům zpravodajům. Domnívám se, že to, co tady připravili ve společné práci se stínovými zpravodaji, je velice dobré a jsem potěšen, že v tomto roce jsme mohli eh, tuto, tyto zprávy završit. Jedná se o tom, abychom zmocnili komisi částečně aby byla částečně sama činná jako legislativec, ale to pro všechny nás zároveň znamená větší práci. Znamená to pro nás jako pro zákonodárce, abychom u každého zákona, především v obchodě, si uvědomili, co chceme upravit jako legislativci, co jsou detaily, které nechceme upravovat my, abychom dali větší prostor komisy. A to jistě budeme ještě intenzivně projednávat v souvislosti s nástroji obchodní politiky. Ale otázkou je, jak detailně a co se bude eh, provádět v rámci Eh, aktů v přenesené pravomoci. Eh, když přece nebudeme tady eh, zařizovat dostatek vody při splachování toalet, je potřeba, abychom my se soustředili na nejdůležitější záležitosti. A potom za třetí pro nás jako legislativce, jako kontrolní orgán je důležité, abychom popřemýšleli, jaké akty v přenesené pravomoci ze strany komise budeme akceptovat, jaké obavy musíme ve výboru ještě rozdiskutovat. To jsou témata, která jistě bychom mohli vyřešit v diskusi v našem výboru společně s komisí. A když pomýšlím na hlasování zítra, kdo budeme hlasovat o aktech přenesené pravomoci, doufám, že to bude takové hlasování, které bude příkladem proto, že bychom bývali o tom nemuseli hlasovat, ale že bychom to bývali mohli vyřešit i v našem výboru. Rozhodně se budu těšit na to, že eh, budeme moci vyplnit tu mezeru, kterou jsme dosud měli v oblasti obchodní politiky jako legislativec. Děkuji mnohokrát tady na dvě minuty pan Moreira za socialisty. Obrigado, prezident, senhor komisário, caros colegas. É caso para exclamar, finalmente. Děkuji, pane předsedo. Já bych tomu akorát prostě eh, mohl dodat konečně čtyři roky po uzavření, eh, tedy po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost legislativní balíčky Omnibus 1 a Omnibus 2, které upravují obchodní politiku Evropské unie podle eh, ustanovení Lisabonské smlouvy a příslušných prováděcích opatření a aktů v přenesené pravomoci eh, přicházejí v platnost tak konečně po čtyřech letech. To je k dobru Evropské unie. Bylo to, trvalo to ale příliš dlouho. To, že eh, ten legislativní proces trval tak dlouho, by pro nás mohlo být ponaučením do budoucna. My samozřejmě musíme zlepšovat všechny eh, snahy, Musíme se snažit eh, ten proces eh, zrychlit, eh, tak abychom lépe reagovali na potřeby evropských občanů a podniků. Celý ten legislativní proces od samého začátku musí zajišťovat flexibilní vědnavací mandát, tak jako to dělá parlament. Už jenom to, že o tom musíme hlasovat tady na plenárním zasedání, zpomaluje věci. Mezi sociální dohody nesmějí být eh, příliš eh, rigidní, musí být mnohem eh, flexibilnější. Navzdory průtahům ve vyjednávání, o kterých jsem hovořil, výsledek je plně uspokojivý. Zachovává všechny různé principy, které jsme chtěli. Například se zde jasně rozhoduje mezi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. Velice důležité eh, je zde vzít na zřetel, že eh, parlament nemusí přeskoumávat prvně uvedené. Také to, eh, jak se upravuje komitologie, je podstatné. Parlament nyní může zvážit, které věci budou předmětem aktu přenesené pravomoci, na rozdíl od dřívějších dvou měsíců to teď budou čtyři měsíce na toto eh, zvažování. Chtěl bych jednoznačně říci, že si vážím eh, práce, kterou do toho vložil Ali eh, Spravodajové, paní Chudelief Kisthout, Rowold a pan Jirk Leichtfried. A také eh, děkuji předsednictví eh, radě eh, Litevskému za uzavření vyjednávání a také děkuji Evropské komisi, která byla vždy otevřena vůči novým typům. Děkuji vám mnohokrát, pane Moliro, a nyní za skupinu liberálů demokratů má slovo na dvě minuty pan Rinaldi. Senior prezident. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, vážení kolegové pane profesore Moreiro. Eh, pan profesor Moreira předseda našeho výboru má pravdu. Čtyři roky, abychom dosáhli tohoto bodu, to je možná příliš dlouho. Zároveň chci ocenit práci kolegů z pravodajů, kteří konečně dotáhli do konce tento trialog a tuto dohodu s komisí a radou. Souhrně řečeno, na základě těchto nových kompetencí mezinárodní obchod dle Lisabonské smlouvy e, bude jasnější, přehlednější a rychlejší s ohledem na akty přenesené v pravomaci. Kromě toho, co bylo odsouhlaseno, což je plně uspokojivé pro Evropský parlament, se domnívám, že bychom si zároveň měli říci, že je potřeba toho hodně dělat nejenom prostřednictvím nezbytných pravidel, ale také prostřednictvím určitého vzájemného respektu a důvěry, kterou si musí získat komise a rada přísluš, na příslušných místech Evropského parlamentu. A pochopitelně to platí i obráceně. Já se domnívám, že jako výbor pro mezinárodní obchod eh, jsme se vždy snažili pracovat s veškerou odpovědností. Také s ohledem na některé nedávné události mám například eh, na mysli otázku těch eh, aktů přenesené pravomoci. No, nové země, které budou se těšit tomu režimu GSP, je potřeba také posílit a zlepšit naši spolupráci. V každém případě tento postup konzultací, který je odsouhlasen, je nezbytný. A to sice ze dvou důvodů. Na jedné straně rychlost, zrychlení, to znamená, že tam budou jasně dané časové lhůty. A zároveň nezapomínejme na to, že kromě eh, tady této sněmovny máme celou řadu různých profesionálů, různých zainteresovaných subjektů, kteří čekají na výsledky naší práce, které je potřeba skonzultovat a kteří potřebují postupy, které nastaví takový mezinárodní obchod co nejvíce transparentní a zastupující. Takže v tomto smyslu se jedná o důležitý krok upředu, ale nesmíme se zde zastavit. Toto ještě není konec. Děkuji vám mnohokrát, pane Rinaldi, a nyní budou hovořit další řečníci. Na dvě minuty má slovo pan Jakolíno. Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že co končí, vše, vše, co má dobrý konec, je dobré, abychom tak řekli. A to ostatně zdůraznili i kolegové ve svých vystoupení. Díky práci a nasazení obou zpravodajů k tomu skutečně došlo. Dostáváme se do konečné fáze a jedná se o opravdový e, závazek v oblasti e, hospodářské ekonomiky a politiky. Otázka aktů přenesené v pravomoci mm, bude vyžadovat jasně definované odpovědnosti a my potřebujeme zvýšit konkurenceschopnost našich podniků. Je zde tedy jasná potřeba posílit naši obchodní politiku a musíme to dělat také v úzké spolupráci s ostatními subjekty. Mám na mysli třeba TDI, kdy výbor pro mezinárodní obchod, také s ním chceme spolupracovat a doufáme, že se nám podaří nastartovat růst eh, evropských firm a nebudou muset se nadále podíkat se firmy dotacemi a subvencemi a dumpingem ze třetích zemí. Chceme nastavit tedy příznivější prostředí jak pro naše vývozce, tak dovozce a zajistit eh, všechno to, všechno to bohatství, které můžeme generovat prostřednictvím obchodní politiky. Ústřední úloha Evropského parlamentu spočívá tady v tom, abychom definovali jasný a jednotný legislativní rámec a pravidla, která budou platit pro všechny. Musíme nastavit takovou obchodní politiku, která zajistí soudržnost i zvýší konkurenceschopnost také malých a středních podniků. Tudíž vítáme uh, Eh, to, čeho tady bylo dosaženo. Jsou tady stanovena jasná antidumpingová pravidla a kodifikace. Toto by mělo být velice příznivé pro fungování obchodní politiky a to je to, co potřebujeme proto, abychom eliminovali nekalé obchodní praktiky a abychom zajistili evropským podnikům, že mohou fungovat v kon- mezinárodním kontextu konkurenceschopným způsobem. Evropský parlament se hrává stále důležitější úlohu při zajišťování mezinárodních a bilaterálních dohod, při zajišťování zjednodušeného prostředí a při vytváření lepších podmínek pro mezinárodní obchod, kdy eh, nařízení obnemus a další důležité mezi nástroje jenom zdůrazňují tuto důležitou úlohu Evropského parlamentu. No, Děkuji vám mnohokrát, pane Jakolíno. A nyní se dostáváme k postupu Catch the Eye. Máme tady jednu jedinou žádost o slovo. Slovo má pan Banky. Köszönöm szépen a szót, Děkuji vám za slovo, pane předsedo, vážení kolegové. Existuje maďarská moudrost, která tvrdí, že dobrá práce vyžaduje svůj čas. A velice doufám, že navržené právní akty budou moci být odsouhlaseny. Trvalo to čtyři roky, to, byl skutečně dlou, to byla skutečně dlouhá doba. Je třeba postupovat pečlivě a můžeme jenom doufat, že pravidla založená na těchto nových postupech budou efektivnější. To nalehavě potřebujeme, protože jinak bychom měli nevýhody ve velkém konkurenčním boji nová pravidla, budou existovat nové doložky, nová ochrana opatření. Komise v mnoha oblastech získala důležité významné kompetence a proto je důležité, abychom aktivity komise mohli také kontrolovat. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo pan komisář Mimika. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, Aniž bychom zacházeli příliš do detailů, dovolte mi zdůraznit, že přijetím této interinstitucionální dohody bude nyní komise schopná reagovat ještě mnohem lépe a rychleji při obraně evropských zájmů a zároveň bude moci pracovat v rámci posílené spolupráce s ostatními institucionálními partnery. Přijetím těchto dvou nařízení Evropská komise bude moci nadále implementovat své nové úlohy hned od počátku roku 2014 a bude moci zlepšit komunikační kanály a implementační postupy, jak je stanoveno v, námci, v, nové, v novém rámci. Díky této nové struktuře budeme nadále sledovat fungování tohoto systému a budeme se snažit ho co nejvíce efektivnit a zpřístupnit našim občanům. Konečně závěrem bych chtěl říci, že velice oceňujeme to, jak urgentně Evropský parlament přistupoval k oběma těmto bodům, zejména v době, kdy máme takto intenzivní legislativní činnost. Děkuji vám, pane komisaři, a nyní má slovo paní Quisthutrovol. Děkuji mnohokrát, paní, pane předsedo, děkuji vám, pane komisaře, za to, co jste tady řekli. a budu stručná obchodní kompetence podle Lisabonské smlouvy se konečně ocitá v demokratických rukou a to je absolutní novum pro náš kontinent. To nelze dostatečně zdůrazňovat. A kdybych to měla říct si ironicky negativně, všechno to trvalo tak dlouho, protože komise chtěla všechno nechat tak, jak to bylo rada najednou chtěla daleko více kompetencí a obě instituce se divily, že parlament řekl, no okamžik, moment, smlouva nám dává jednoznačné možnosti, které chceme využít. A že nakonec přece jenom mohlo dojít k tomuto kompromisu je vlastně dobrá věc a znamená to, že jsme dobře spolupracovali. Milí pane komisaři, Vyřiďte co nejlepší pozdravy panu de Guchtovi. Řekli jste, že komise bude moci konat ještě rychleji a lépe. To je pravda Proto bylo nezbytné schválit Omnibus 1 a Omnibus 2, ale parlament bude nyní lépe sledovat a lépe kontrolovat exekutivu a my se jistě podrobíme této svízelné práci ve veškerém přátelství. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji paní Kvistutrovol a nyní uzavře rozpravu k tomuto bodu pan Leichfried. Děkuji vám, pane předsedající kolegové, obchodní politika Evropské unie eh, se vydala směrem k novým horizontům od smlouvy z Lisabonu. Eh, je to demokratičtější, eh, je to flexibilnější, můžeme tedy rychleji reagovat, ale můžeme také se stahovat rychleji z záležitostí, které nám nevyhoví. Obchodní politika je současně sociální politikou, politikou v oblasti lidských práv a životního prostředí. My nyní máme jako odpovědnost to, že evropská obchodní politika bude jiná, než jak bývala dříve. A já se domnívám, že je to správná cesta do pozměněné obchodně politické budoucnosti. Děkuji vám. No, no, no, Budeme hlasovat zítra eh, v 12 hodin 30. A nyní přejdeme k dalšímu bodu, což je